Jména signatářů budou zveřejněna v zápisu. A rovněž písemné prohlášení číslo 20 lomeno 2010, které předložili Mark Tarabella, Barbara Matera, Marie Cornelissen, Ilda Figueiredo a Anatoja Parvanova o vyhlášení Evropského roku boje proti násilí páchanému na ženách podepsala většina všech poslanců parlamentu. Stejně tak toto písemné prohlášení bude podle článku 123 jednacího řádu zasláno všem, kterým je určeno a zveřejněno v textech přijatých na tomto zasedání. Jména signatářů budou uvedena v zápisu. Madame Figueiredo. Wow. Super jsi to dělal, Jirko. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych vám srdečně poblahopřála eh, abych poblahopřála a poděkovala všem kolegům, eh, kteří si předsevzali a také se zasazují o to, aby se postupovalo proti násilí na ženách. Považuji to za nesmírně důležité a doufáme, že Evropská komise zohlední tuto deklaraci. Děkuji všem, kteří spolupracovali. Thank you. Děkuji vám. A nyní následuje vysvětlení hlasování. Takže eh, ti z vás, kteří nechtějí vysvětlovat své hlasování, ty bych požádal, eh, aby opustili eh, tiše jednací sál, abychom mohli přistoupit k vysvětlení hlasování. Hello.